Eh, zasedání eh, bude pokračovat v tohoto okamžiku. Dostali jste zápisy ze zasedání z včerejšího dne. Pokud má někdo námitky, ne, nemá, takže tím, jsou, tím je to ten zápis schválen. Dále máme na programu případy porušování lidských práv demokracie a právního státu. A já úvodem dám slovo paní kolegyni Diro na dvě minuty.